morning, dear colleagues. Vážení kolegové, dobré ráno. Zahájíme schůzi. Přecházíme k bodu 6 na pořadu jednání vytvoření konečného systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH. Spravodaj je Werner Langen, který představí návrh zprávy. A tímto vám dávám slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Předložená zpráva, její návrh, se převážně týká sdělení komise ze 7. dubna týkajícího se akčního plánu pro DPH. My jsme se dohodli, že se budeme zabývat tématem podvodů v oblasti DPH a Pierre si předložil plán, který jde správným směrem, nicméně eh, hlavní problémy DPH neřeší. To znamená zejména oblast významné, významných podvodů ve výši zhruba 170 miliard euro každoročně v oblasti DPH, že DPH je v celé Evropě důležitým zdrojem příjmů. Přináší 7 HDP a až 1 trilion, 1 e- bilion eur. A e, v důsledku podvodů se tato částka samozřejmě snižuje. Jsou to podvody jak přeshraniční, tak podvody v rámci členských států. Jsou to podvody, se kterými se už léta bojuje, ale bez valných výsledků. E, v tomto návrhu zprávy, který je teď před námi ve všech jazycích, činíme návrhy a dovolte mi zmínit ty nejdůležitější z nich. Za prvé, od roku 1993 v příslušných předpisech směrnice o DPH se uvádí, že má být co nejdříve zaveden definitivní systém DPH. A to už je 23 let. A zatím ten systém nemáme. Takže pan Moskovisí chce do roku 2018 tento definitivní systém po 25 letech konečně zavést a přijít s nějakým řešením pro tuto oblast. Možnosti zavedení tohoto definitivního systému pak eh, budou muset být i hodnoceny podle výsledků. Takovýto jakýkoliv systém kvůli četnosti eh, podvodů nebude jednoduchý. K dispozici máme eh, hospodářskou analýzu, která nabízí pět alternativ a hodnotí je z hlediska boje proti podvodům a snižování zbytečné byrokracie pan Moskovisi z těchto pěti alternativ nabídl dvě k dalším diskusím a o těch teď musíme jednat. Konstatovat je nutno to, že spolupráce členských států v minulosti byla vše, jen ne dobrá. Nedocházelo k dostatečné výměně informací, například pro řešení karuselových podvodů, kde podstatě DPH eh, z jednoho státu převádíte jinam a tam v tom druhém státu už ji nikdo nikdy nedohledá. A jenom tato nespolupráce nás stojí každoročně 50 miliard euro. Lze říct, že členské státy v této oblasti nedělali, co měli. A proto pan Moskovici zcela správně navrhuje, aby byly využívány moderní technologie pro výměnu informací v reálném čase mezi jednotlivými členskými státy a nikoliv už se spožděními, které umožňují, že konečný plátce, který má ve finále e, mít hrazenou DPH od zákazníků, mezi tím zmizí. V dočasném, dočasném naří, eh, dočasné směrnici o DPH stojí, že zdanění má probíhat v zemi původu. Nicméně aktuálně to je spíše v cílové zemi. To znamená, bez ohledu na to, odkud zboží pochází, se eh, na DPH daní tam, kde se prodává zákazníkovi. To je eh, neutrální systém z hlediska hospodářské soutěže. Eh, systém danění v zemi zdroje by byl realizovatelný jenom tehdy, kdyby rozdíl mezi sazbami DPH v jednotlivých členských státech nebyl velký. Já si pamatuju, že zhruba před 15 lety jsme na toto téma vedli debatu. Tehdy komise navrhla, že by mezi tou nejvyšší a nejnižší sazbou měl být rozdíl maximálně 4% body, tak, aby nebyla zkreslována hospodářská soutěž podle toho principu země původu. Eh, ovšem princip země původu nezískal většinu. Musí to být jednohlasné rozhodnutí v radě členských států. Takže eh, ten eh, systém cílové země musí být dnes modifikován. Další téma jsou snížené sazby DPH, které částečně vznikají tradičně. Samozřejmě nejnovější nejnovější ehm, otázka zde je eh, jaksi eh, otázka, která vznikla na základě summitu, který samozřejmě nemá pravomocnou eh, žádnou pravomocnou pravomoc a zavedl nulovou sazbu DPH pro určité zboží ve Velké Británii. Podívejte se například na otázku veterinárních prostředků v Irsku, ty mají nulovou sazbu a nebo ve Finsku má nulovou sazbu, mají nulovou sazbu publikace nereklamního charakteru. Nebo e, půjčky slepým. To jsou služby, které také nemají e, e, sazbu DPH. Je to velice různorodý seznam. A já si myslím, že by se členské státy měly dohodnout na nějakém společném rámu. Ne na jednotlivých sazbách, ale na společném rámu, rámci na to, které služby mohou být i zvýhodněné, anebo třeba bez DPH. K tomu už máme i návrh Evropského soudního dvora. Ten říká, že DPH eh, nesmí být využívána jako prostředek sociální politiky. Může se používat tedy jako snížená sazba pro potraviny. Všechno ostatní by v rámci tohoto režimu mělo být i přeskoumáváno. Pak zde máme ještě jeden úplně nový problém. A to je otázka, jak probíhá dodávání služeb nebo zboží, digitálně nebo fyzicky. A tady máme rozsudek Evropského soudního dvora, že pro digitální dodávky, eh, pro které je potřeba vymáhat stejné sazby DPH, je to případ například Amazonu v Lucembursku, ten případ eh, Amazonu známe z výboru Tax, že tedy že musí být zajištěna, zajištěna stej, zajištěn stejný doda, dodavatelský řetězec. Eh, návrh zavést jakýsi systém reverse charge, tedy zpětného účtování. To by znamenalo, že jako dosud eh, konečný zákazník platí DPH, ale v těch mezikrocích, v těch dodavatelských krocích, kde vzniká ta byrokracie pro malé a střední podniky, a jsou tam velké problémy, eh, členské státy všechno velice přísně kontrolují, jsou tam finanční problémy pro malé a střední podniky, že tyto kroky by byly sníženy. A to, zejména v přeshraniční oblasti, by znamenalo lepší koordinaci příslušných orgánů. A tento systém zpětného účtování už v některých branžích vidíme. Například tam, kde se konstatoval vysoký podíl podvodu. Tam se ten systém zavedl a například zde máme žádost české vlády, e, která, od nizozemského, e, která získala podporu nizozemského předsednictví, že tento proces zpětného účtování, e, na rozdíl od toho, jak to říká komise, se hodnotí velice pozitivně. A já bych proto rád navrhl, abychom zadali vědecké studie na toto téma a abychom tento systém zpětného účtování přeskoumali. Poslední věc, kterou chci zmínit, a vlastně už jsem ji zmínil, to je tedy ta byrokracie pro zejména malé a střední podniky. Pro ně je velice vážná, protože oni, na rozdíl od velkých podniků, nedokáží tak snadno přelévat dodávky mezi členskými státy. A vlastně e, vědí, že daň musí odvádět včas, to znamená v den předběžného plnění, ale všechno vykazují někdy úplně jindy a tím jim vzniká dodatečná byrokracie a ten systém zpětného účtování by to všechno zjednodušil. A už úplně poslední věc. E, myslím si, že 23 let po zavedení společného systému pro DPH už máme šestou směrnici o DPH, za naprosto nutné, abychom v oblastech alespoň těch klíčových otázek problémy řešili. Členské státy jasně ukázaly, že oni to řešit nedokáží. I v těchto jádrových otázkách musí probíhat běžný um, legislativní proces. Nemyslím si, že je proto potřeba jednomyslnost v radě protože já vím, že proto bude potřeba e, změna smlouvy, ale myslím si, že přístup jednomyslnosti nám dlouhodobě za to zabraňuje bojovat s podvody v oblasti DPH. A na samotný konec. Není účelem této práce stanovovat vyšší nebo nižší sazby DPH a zasahovat do kompetencí v oblasti DPH členských států, ale potřebujeme více harmonizace. Potřebujeme využívat moderní metody a především potřebujeme také lepší dohodu mezi členskými státy, zejména e, v oblasti podvodu DPH, protože ti, kteří na DPH podvádějí, to dělají tak chytře, že v oblasti neplacení daní je to vždycky spotřebitel, který to pak nese na svých bedrech, protože on se daní nevyhne. Děkuji. Thank you very... Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za socialisty, nyní Eliza Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Já chci vystoupit jménem našeho stínového zpravodaje, pana Zanyho, který tady dnes nemůže být. Má totiž jiné důležité povinnosti mimo Brusel. Požádal mě, abych tedy vystoupila jeho jménem to je samozřejmě pro mě velká čest a potěšení. Tato záležitost, eh, o které jednáme, je velice důležitá a já eh, zprávu vítám. Děkuji tedy panu eh, Langenovi za její zpracování. Tato zpráva reaguje na důležité vytyčené cíle, a to aby parlament společně s Evropskou komisí se společně posunul směrem k ukončení současného nepřijatelného systému. Jedná se o systém, který je plný podvodů z DPH a tudíž se domnívám, že hlavním cílem, kterého by se nám mělo podařit dosáhnout, je společně vybudovat jednotný postoj, který ukončí dosavadní provizorní, byť 23 let trvající režim. Je potřeba ho zásadním způsobem eh, přetvořit, tak abychom učinili přítrž dosavadním skandálním podvodům s DPH a obecně s nepřímými daněmi. Společně s Evropskou komisí by měl náš výbor pracovat na tom, a my jsme v posledních letech viděli v tomto smyslu řadu studií, eh, pracovat na řešení tohoto problému. Evropská komise nyní eh, zakomponovala do svého návrhu některé eh, z myšlenek, které se eh, objevily v těch rešerších studiích. Ovšem je potřeba tento návrh ještě doladit, aby navrhované změny nakonec skutečně měly v terénu reálný dopad. My jsme si velice dobře vědomi toho, a tady se shoduji s panem zpravodajem, že musíme ovšem postupovat opatrně. Především tak, abychom nevytvořili příliš velkou zátěž pro malé a střední podniky. Musíme být velice opatrní a musíme řádně prodiskutovat veškeré podrobnosti s Evropskou komisí, tak abychom zajistili, že skutečně dojde k zásadní změně eh, dosavadního režimu DPH. Také bych chtěla říci, že pokud jde o zboží, které nyní požíváte z výhodněné sazby DPH, tak zde je potřeba mít na paměti, že si můžeme vybrat z různých alternativ, ale předtím, než tak učiníme, musíme všechny ty alternativy velice pečlivě zvážit. Je jasné, že se do hry vstupuje celá řada citlivých záležitostí, a je otázka, jak se postavíme k základním eh, výrobkům, produktům, které nyní jsou daněny poměrně vysokou sazbou v, jednem, v jednom členském státě a velice nízkou nebo přímo nulovou sazbou v jiném členském státě. Takže je potřeba všechny tyto alternativy velice dobře zvážit, především z hlediska dopadu na eh, školství, kulturu a tak podobně. Nicméně Neměli bychom se věnovat výhradně této záležitosti a opomíjet eh, ostatní aspekty, jako jsou například podvody z DPH, daňové úniky. To je klíčová věc, eh, která by měla být naší prioritou. Nicméně chci ještě jednou zdůraznit, eh, že rozhodnutí změnit situaci v oblasti DPH nebude, nebude jednoduchá před námi leží obrovská mm, překážka, pokud jde o změnu jakékoliv eh, daňové úpravy. Přesto se domnívám, že nyní je na čase, abychom eh, se začali touto věcí zaobírat, eh, abychom využili pokroku, kterého bylo dosaženo na jednotném trhu s jednotnou měnou a využít tohoto pokroku. Jednomyslnost v radě ovšem samozřejmě eh, situaci dosti komplikuje. Pan předseda za EKR, nyní pan Bernd Luke, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já to vidím stejně jako předřečnice. To znamená, že v oblasti DPH a jeho jaksi vymáhání je potřeba něco dělat s tím, abychom bojovali s podvody DPH. Já nevím, kde jsme vzali ta čísla 170 miliard euro, ale to je skutečně alarmující. Nevím. Možná bychom tam měli eh, plus minus počítat ještě s pár desítkami miliard eh, co do toho rozsahu té kriminality. Ale každopádně je to velice závažné číslo a je potřeba s tím naléhavě něco dělat. A proto Samozřejmě vítám, že komise přišla s akčním plánem. Po poměrně dlouhé době, kterou kritizovali již mý předřečníci, tedy nějakých 23 let. A vítám také, že komise se konečně dohodla na jednotném principu pro tu konečnou směrnici. Myslím si, že právě to je e, způsob, jak řešit zbytečnou byrokracii. Pan Langen říkal e, něco o implementaci e, systému DPH, který bude neutrální pro hospodářskou soutěž, což je logické a je ohromující, že dosud toto nikoho nenapadlo, že komise tak dlouho tápala. Takže já podporuji, aby komise Teď ten princip cílové země začala konečně provádět a e, vpisovat ho i do všech ostatních e, regulačních spisů. E, pan Langen mluvil o těch nejrůznějších možnostech, jak lze nastavit systém DPH a že komise se rozhodla z těch pěti alternativ tři ignorovat a řídit se a udávat se jiným směrem. Já si myslím, že je dobré, že pan Langen ve své zprávě upozorňuje na to, že e, tento zvolený směr komise je problematický a že jsou zde velice důležité jiné návrhy, e, například co do vymáhání DPH, to znamená třeba ten e, postup zpětného účtování, které se tedy, které se tedy ignorují. Myslím si, že jste mohl být ještě odvážnější ve své zprávě. Nemyslím si, že můžeme eh, žádat jenom to, aby se ty ehm, postupy ověřili v praxi, protože oni už jsou ověřené. Myslím si, že bychom měli jít ještě dál a měli bychom se jednoznačně měli bychom jednoznačně žádat to, aby ten proces zpětného účtování byl aplikován v Evropské unii. Ehm, já bych rád řekl, že můžeme eh, lišit eh, na jedné straně mezi nastavením eh, systému DPH, tedy tady je klíčové ten princip eh, buď země původu nebo cílové země. Samozřejmě můžeme se vyjádřit na podporu eh, principu cílové země, ale potom to, ten způsob vymáhání DPH, výběru DPH je přece něco úplně jiného. To jsou dvě oddělené věci. Můžeme aplikovat princip cílové země a můžeme pak zvolit buď ten tradiční postup výběru, anebo ten zpětný postup výběru daně. Ehm, a nebo konec konců bychom mohli i nechat na členských státech, jaký systém výběru daně zvolí. Ehm, samozřejmě otázka jednomyslnosti v radě, to je další diskusi. Je potřeba zachovat si dostatečnou flexibilitu v otázce každopádně výběru daně by to, myslím, mělo zůstat na členských státech. Některé členské státy se mohou rozhodnout pro tradiční systém výběru, jiné pro ten zpětný systém výběru. Každopádně to bude vždy asi na základě toho, do jaké míry ty státy důvěřují těm jednotlivým jaksi úrovním v rámci toho dodavatelského řetězce, tedy na tom, jak moc u nich dochází k podvodům, nebo jak moc málo u nich dochází podvodům v rámci současného stavu. A myslím si, že to je rozhodnutí, které bychom klidně mohli nechat na nich. No a e, já bych rád apeloval e, na vás, abychom e, komisi dali za úkol ne zabývat se všemi možnostmi, které jsou k dispozici, protože legislativní návrh musí jít jedním konkrétním směrem, že ano? To v té zprávě je, takže ne, aby se komise v legislativním postupu zabývala vším možným, je potřeba zvolit si jasný směr a pak tím směrem pokračovat. To znamená flexibilita a možnost rozhodování na úrovni členských států, co se týká výběru daně. Ve vztahu k redukovaným sazbám DPH už končím bych rád řekl, že v zásadě by mělo být necháno na členských státech, aby si nastavili sazby DPH tak, jak si to přejí ale samozřejmě z důvodu transparentnosti trhu by bylo záhodno, aby počet eh, položek s redukovanou sazbou DPH byl co nejnižší. A abychom se dostali do situace co nejjednotnějšího systému DPH a aby byly náklady pro malé a střední podniky co nejnižší. A nakonec, pane předsedo, a teď už opravdu končím, musím říct, že jsem proti, jednoznačně proti tomu zrušit systém jednomyslnosti. Myslím si, že bychom zde měli rozdělit jaksi jednoznačně to, co je v kompetencích členských států a co ne. No, podívejte, my to teď ale nemáme diskutovat, říká pan předseda. No, nezlobte se, ještě minutku mi dejte. A teď mluví oba dva pánové najednou. Takže říká pan Luke, tuto část zprávy nepodporuji a změnu smlouvy nechci. Děkuji pan Petr Ježek. Alde. Thank you. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že to máme před sebou velice dobrou zprávu a já chci tímto poděkovat panu zpravodaji a dalším kolegům. Už tady zazněla řada věcí v rozpravě a já s většinou z nich souhlasím. Každopádně eh, rozsah podvodu je skutečně skandální a my jsme nebyli eh, schopni doposavat ten problém řešit. Jak už uvedl sám pan zpravodaj, tak eh, je tady iniciativa českého předsednictví o takzvaném přenesení daňové povinnosti reverse charge a nakolik vím, tak je to vlastně jediná takto významná iniciativa Eh, kterou jsme prezentovali. A já si myslím, že bychom k této věci měli zadat nejenom studie, ale jak už o tom hovoří návrh této zprávy, měli bychom eh, zatlačit eh, v radě na pilotní projekty, pokud jde o ten mechanismus přenesení daňové povinnosti. Kromě toho si také myslím, že takový přístup by snížil zátěž pro malé a střední podniky zejména tedy administrativní zátěž. Jinak souhlasím s tím, že lepší spolupráce mezi členskými státy, mezi finančními úřady, to je samozřejmě zapotřebí. A pokud jde o návrhy Evropské komise, dát větší svobodu členským státům při rozhodování eh, o tom, co bude eh, ve snížené sazbě, to si myslím, že je krok správným směrem. Takže celkově za to si myslím, že se ubíráme správnou cestou a ještě jednou panu zpravodaji i ostatním kolegům děkuji. Děkuji. A nyní za GUE pan Paloma López Permecho, prosím. Dobrý den, pane předsedo. Děkuji za za slovo. Současný systém DPH musí být reformován, protože je nespravedlivý. Já se tady shoduji s komisí i panem zpravodajem, ale pro nás nejde jenom o administrativní problém, ale spíše o problém politické podvahy, který se zasluhuje e, zamyslet se nad celým fungováním tohoto systému a především nad jeho sociálním dopadem. Například eh, snížené sazby pro základní potřeby, základní výrobky, včetně kulturních eh, produktů. Tyto výrobky výrobky, včetně potravin, by měly zůstat ve snížené sazbě, protože to je při... Je to možnost, jak zajistit širokým vrstvám přístup eh, k těmto eh, produktům. Zvyšovat eh, sazba by se mohla výhradně u luxusního zboží, a to progresivním způsobem. Myslíme si, že bychom neměli pokračovat s prodlužováním současného systému. Měli bychom eh, nechat dostatečnou flexibilitu členským eh, státům. Jde o to, eh, že se domníváme, že progresivní systém může být ku pomoci. Samozřejmě s tím, že prioritou zůstává boj proti podvodům. Důležitá je ovšem politická vůle, kterou musíme najít, eh, abychom eh, skoncovali s podvody z DPH. Je tady několik různých opatření, které můžeme učinit, ale předně je potřeba posílit inspekce a kontroly na vnitrostátní, úř, na vnitrostátní úrovni. Pak je třeba zlepšit také celoevropskou koordinaci těchto kontrol, protože hm, kontroly, které budou skutečně eh, důsledné, by nám pomohly situaci zlepšit a skoncovat s tímto nespravedlivým systémem. Děkuji. Děkuji nyní za zelené, Molis eh, Děkuji, pane předsedo. My vítáme několik prvků tohoto akčního plánu a souhlasíme s návrhem komise, že bychom měli zamezit podvodům z DPH, ale zároveň také nenavyšovat administrativní zátěž, především pro malé a střední podniky. V současné době před sebou máme velice komplikovaný systém s řadou výjimek, nejenom u daňových sazeb, ale u druhů zboží, takže my my podporujeme vytvoření celkového jednotného systému DPH na základě zásady země určení, takže si myslíme, že návrh komise jde dobrým směrem, ačkoliv tam musíme zvážit všechny přínosy i nevýhody. Jednotné kontaktní místo, který je, které je základem nového systému, je důležité pro jeho fungování, se musí poučit z negativních zkušeností, které jsme měli s takzvaným mini one-stop shopem, mini kontaktním místem. My jsme eh, už dříve eh, žádali pro mikropodniky výjimku, protože pro ně používání jediného kontaktního místa znamená, že přestanou obchodovat s jinými zeměmi EU nebo přestanou fungovat eh, vůbec. Například v mém regionu se to takto projevilo. U malých a středních podniků potřebujeme systém kompenzací, tak aby se tyto podniky mohly novému systému přizpůsobit. Chceme také více zapojit malé a střední podniky do přípravy balíčku DPH. Otázka zvýhodněných sazeb u některého zboží, to je komplikovaná věc, jak už tady zaznělo. Komise navrhuje dvě možnosti, buď to přehodnotit současný seznam výrobku, anebo dát větší flexibilitu členským státům při stanovování sazeb i výrobku. My tady vidíme výhody na obou dvou stranách, stejně jako rizika. Na jedné straně chceme zmenšit počet výjimek a jít větší cestou větší harmonizace. Na druhou stranu si myslím, že by měly mít členské státy být omezenou, ale přesto nějakou svobodu, jak reagovat na svou situaci a zohlednit své národní priority. Tak a chceme se řídit zásadou eh, subsidiarity. Navrhujeme tedy hybridní přístup, kdyby některé výrobky kvůli spravedlnosti či udržitelnosti měly naprostou výjimku z DPH a byli bychom například eh, v tomto případě pro, eh, u výrobku pro ženy a zároveň bychom chtěli umožnit i nějakou národní flexibilitu. Ať už bude systém navržen jakkoliv, chceme minimalizovat eh, riziko zvýšené daňové soutěže. Myslíme si, že je možné tyto dvě hlediska sloučit, vyhnout se eh, rizikům a že by to mohlo eh, získat také podporu v radě. Kromě toho si myslím, že je možné zlepšit koordinaci evropských politik DPH, eh, což si myslím, že bude ku prospěchu jak lidského zdraví, tak ochrany životního prostředí a měli bychom odrazovat od eh, škodlivé eh, spotřeby zboží. O tomto hovoří některé studie, které se zadala Evropská komise v roce 2008. Teď vidíme, že v radě se ovšem vyjednává, tak si myslím, že je dobré zase toto téma prezentovat. Děkuji. Marko Zani. Děkuji, Marco Zani. Ten tu není. Takže prostě každý je pan Bokmark. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji také panu Langenovi. Já jsem chtěl jenom přednést jednu krátkou úvahu a sice, že pokud se na to nepodíváme z hlediska malých podnikatelů a jejich schopnosti tedy něco konat a fungovat na digitálním trhu, potom strat, prohrajeme, a to dvěma způsoby. Za prvé, ztratíme digitální obchod na vnitřním trhu, ale také eh, příjem z DPH ztratíme, protože když je komplikovaný systém, tak eh, potom se těžko bojuje proti podvodům a také podnikatelé potom eh, už jenom samotnou složitostí toho systému prostě nejsou schopni v rámci něho fungovat. A já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom zaujali takový přístup k věci, který nás osvobodí od celé řady těch problémů, které v dnešní době existují a jsou překážkou pro celou řadu malých a středních podniků a nových podniků, proto aby mohly fungovat na vnitřním, trh, eh, vnitřním trhu. Takže já si myslím, že je skutečně na čase, abychom se už s tím nějak poprali. A už dlouho eh, o tom hovoří celá řada lidí i komise, ale nic se s tím nedělá. A nemůžeme volat po dobře fungujícím a konkurenceschopném digitálním trhu, pokud toto nevyřešíme. Dokud nedosáhneme toho, že každý jednotlivý podnikatel prostě bude schopen se vyznat v tom systému DPH. Prostě je potřebná potřebné zjednodušení, zjednodušení, zjednodušení, abychom mohli bojovat proti podvodům z DPH a zfunkčnit vnitřní trh. Děkuji, pan Pervanš Perez. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. Já se musím omluvit, já jsem tu nebyla na jeho prezentaci úvodní, nicméně jsem si všechny odstavce velice pečlivě přečetla. A mám tři připomínky. Za prvé, Bohužel toto není nové téma. A ty kolotočové podvody, to je něco, co už všichni dobře známe. Měli jsme příležitost se tím už zabývat i v minulosti. V dnešní době Evropská komise projevuje vůli skutečně se s tímto problémem vypořádat. Stejně jako se zabývá tématem daňových podvodů obecně ve všech jednotlivých oblastech daňové problematiky. Já myslím, že bychom měli komise v tomto úsilí podpořit. Nicméně, budeme muset ale bojovat zároveň ve všech oblastech daňových podvodů, včetně tedy oblasti DPH, ale zároveň, aniž bychom tím narušili fungování vnitřního trhu. A právě toho se týkají mé tři připomínky. Za prvé, přizpůsobení systému DPH potřebám moderní ekonomiky digitálního světa. A také je tady potřeba, eh, jak si založit ty jedno, ta jednotlivá kontaktní místa. Já si myslím, že návrh komise tady jde správným směrem. Za druhé, pokud je naším cílem zajistit, aby vnitřní trh nadále dobře fungoval, možná tady mm, úplně nesouhlasím s předřečníkem. Já samozřejmě vím, že je třeba brát velice vážně eh, malé a střední podniky, ale rozhodně není možné, aby konečný prodejce maloobchodních skutečně nesl veškeré břemeno. To si myslím, že jde zcela proti duchu a filozofii jednotného trha. Zároveň tady máme tady doporučení OECD BEPS, která také podporuje. Takže já si myslím, že musíme skutečně si dát veliký pozor, protože nemůžeme rozebrat celý ten systém a vrátit se ke zcela vnitro státním systémům jednotlivým. Toto je jediný celoevropský systém, který máme. A potřebujeme mít nějaký takový fungující evropský systém, abychom mohli bojovat proti kolotočovým podvodům. Nesmíme tím zničit jednotlivé jaksi pilíře vnitřního trhu. Je třeba také zachovat dostatečnou flexibilitu, abychom mohli konečně zabránit narušování hospodářské, eh, hospodářské soutěže, kterou způsobuje stávající systém. A také chci říci, že zcela souhlasím s odstavcem 28 ve zprávě. Děkuji, pan předseda. Teď dávám slovo komisi. Pan Rapony má slovo. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být stručný ačkoliv tady tady zazněla celá řada dotazů. Za prvé, ten akční plán se především zaměřuje na to, aby rada vydala jasná doporučení, protože skutečně nastal čas se rozhodnout. Boj proti podvodům za použití konvenčních nástrojů, to je něco, na co se zaměřujeme. Komise tady navrhuje posílení eh, administrativní spolupráce mezi členskými státy, protože ta nefunguje řádně v tuto chvíli a zpráva účetního dvora to také jasně dokazuje. Je tedy třeba, abychom také posílili účinnost a funkčnost jednotlivých eh, daňových úřadů a také to, ten princip takzvaného doprovolného dodržování. To znamená, že eh, subjekty daně budou jaksi moci snáze plnit své povinnosti. A všichni se asi shodneme na tom, že toto je potřeba posílit. Pokud jde o eh, definitivní systém DPH, musíme si jasně říci, že komise se zabývala všemi možnými řešeními situace. Na začátku jsme měli, posuzovali 12 možností. A spolu s členskými státy a hospodářskými subjekty jsme se zaměřovali na všech těchto 12 nakonec z toho vyšlo pět finálních možností, které prostudovali naši konzultanti a na základě eh, studie, která je zveřejněna na eh, webových stránkách generálního ředitelství Taxud, jsme se rozhodli sáhnout k tomuto jednomu řešení. Proč tomu tak je? Prostě proto, že se nám podaří tímto způsobem snížit počet podvodů DPH zhruba o 80 a z tohoto důvodu jsme zvolili tuto možnost. Pokud jde o reverse charge, tento mechanismus, Tímto způsobem bychom, by se nám nepodařilo dosáhnout stejných výhod a právě z tohoto důvodu komise tady nezvolila tento způsob. Myslím, že je tady do jisté míry zmatení, protože když mluvíme o reverse charge, tak jedna věc je mezi komunitární jaksi operace a potom domácí vnitrostátní operace. Pokud je o domácí operace, tam by došlo k narušení základních principů DPH. Víme, že je to tady, jak tady vlastně říkala jedna kolegyně, BEPS eh, jasně říká, že je třeba zachovat tuto základní eh, charakteristiku plateb DPH, že je to tedy rozfázovaná platba. V podstatě jediná, eh, jediný stát, který nepoužívá tento základní systém, jsou eh, Spojené státy americké. Jejich systém připomíná velice eh, jasně systém reverse charge, ale pozi, me, podle Mezinárodního měnového fondu úroveň podvodu je zhruba 30 v DPH, takže kdybychom měli, když my máme 27% hruba sazbu DPH v EU, tak si asi umíte představit, jaké riziko by to připomínalo jaké riziko by to mohlo znamenat. Proto je komise v tomto směru opatrná. My máme společný systém DPH, článek 113 smlouvy nám ukládá povinnost eh, sahat po větší, směřovat k větší harmonizaci, nikoli k menší. A kdyby příliš mnoho členských států sáhlo po výjimce, tak by tady potom vyvstala základní otázka ohledně toho, zda stále tedy ještě jsme v souladu se smlouvou. Zda skutečně eh, směřujeme k větší harmonizaci. Členské státy, které by chtěly uplatňovat systém reverse charge na vnitrostátní úrovni, tam mají hranici pro eh, faktury, která je zhruba 10 milionů eur. To by ale znamenalo, že riziko kolotočových podvodů v rámci členského státu by že by se vlastně objevilo toto riziko kolotočových podvodů v rámci členského státu. Komise skutečně zvážila všechny tyto aspekty, všechna rizika v rámci členských států a pokud bychom eh, uznali výjimky pro celou řadu členských států, tak potom nezdaněné zboží by mohlo vlastně směřovat do jiných členských států a mohlo by docházet k výběru DPH tady až u konečného spotřebitele, znamenalo by to veliké riziko a proto Evropská komise je nesmírně opatrná v tomto směru. Znamená harmonizace takovýto počet výjimek? To je ta základní otázka, která, kterou si musíme položit. A prvním krokem by mělo být tedy přechod k společnému systému DPH. A rozprava v Radě ukazuje, že většina členských států není připravena uplatňovat či přejít na tento mechanismus reverse charge. A myslím si, že není eh, možné říci, že Evropská komise nic nedělá 20 let v oblasti DPH. My jsme prezentovali několik sdělení poslední před čtyřmi roky spolu se Zelenou knihou. Hovoříme také o um, Zjednodušování povinností pro malé a střední podniky, to je také v našem akčním plánu. Snažili jsme se také vypořádat s některými negativními eh, aspekty toho systému mnoha jednotných kontaktních míst. Snažili jsme se tam zavést určité výjimky pro některé malé a střední podniky, to je také v akčním plánu. Děkuji vám, pane Rapony, říká eh, pan předseda, teď pan zpravodaj. So, vielen Dank. Děkuji mnohokrát za velice zajímavou diskusi. Na té diskusi je jasně vidět, jak složité to téma celkově vzato je. A já bych eh, chtěl panu Raponimu dát za pravdu. Ono to není jenom na komisi, že jsme e, ničeho zatím nedosáhli. Je to spíše z důvodu nerozhodnosti v členských státech. A ta plyne z jednomyslnosti. A já jsem mluvil, pane Luke, o tom, že v té rámcové Eh, směrnici, ne v těch jednotlivostech, tam by byla suverenita, že bychom tam v, té, v tom rámci už tu jednomyslnost neměli. Já jsem byl eh, v první legislatuře zpravodaj pro minimální a zvýšené sazby DPH. Eh, těch 25% mi tehdy neprošlo, 15% bylo to snížené. A já si vzpomínám, že už tehdy byli ministři financí financí připraveni byly v podstatě dva připraveni v Německu a ve Francii nechat proběhnout běžný legislativní proces. Jenom pro ten rámec, ne pro ty detaily. Takže ono to není jenom na komisi. Co se týká jednotlivých stanovisek, dovolte mi velice stručně vyjmenovat to nejdůležitější. Snížené sazby DPH, tady je to skutečně velice rozdílné mezi Portugalskem, Eh, například tam je to 6 až 23 v Německu 7 až 19, ve Španělsku 4, 10 a 21, Velká Británie 0 až 25. Takže i otázka toho, co kam spadá a co má třeba nulovou sazbu DPH, i to je otázka, kterou můžeme řešit z hlediska spravedlnosti, základních potřeb a tak dále. Ale pokud bychom proto měli jednotný rámec, byl by to obrovský pokrok. Samozřejmě komise by nepřevzala všechny pravomoci členských států. To je tedy první věc. Druhá věc, boj proti podvodům. Shodneme se, že s tím musíme něco dělat. Co se týká systému zpětného účtování, to už máme, a to v přeshraničních obchodech. E, ta možnost, kterou navrhla kolegyně ze Zelených, tedy přeskoumat, zda by toto mělo dát skutečně dáno do pravomoci členských států, eh, jakým způsobem jsou zatěžovány malé a střední podniky, zda to máme celé rozvolnit a tak dále. To, je, mysli, to si myslím zaslouží další diskusi a budeme o tom mluvit s, komisi, s komisí. Eh, vidím, že zodpovědný kolega z komise kroutí hlavou, no, budeme to muset probrat. Já si myslím, že moderní technologie a spolupráce členských států mohou znamenat významné zjednodušení celé věci. Já si vzpomínám na jeden rozhovor s řeckým ministrem financí, který mi řekl, že eh, oni v Řecku dramaticky zvýšili výběr DPH od té doby, co navrhli, že ty automatické pokladny budou sloužit jako dokumentace. Eh, to není ve všech členských státech, to je pravda, máme rozdíly a můžeme zavést určitá jaksi přechodná pravidla. Pak otázka eh, těch přeskoumávaných eh, řešení. Eh, jak jsem říkal, navrženo bylo celkem pět alternativ. Já jsem se na ty podklady díval, jsou to všechno statické základy pro výpočet, jak moc se odlehčí s kterým systémem, ale není to dynamické. To znamená, z vědeckého hlediska o tom lze diskutovat, ale komise řekla, Eh, že momentálně chce bojovat pouze s karuselovými podvody. Ten zbytek se zatím odkládá tím, že se řekne, že se dá členským státům volná ruka. A eh, já už jsem zde v parlamentu víc než 20 let. A vy jste mi teď potvrdili mé eh, zkušenosti, tedy, že hlavně v radě je nejednotnost. A ono by nebylo špatné vést o tom veřejnou diskusi, aby o tom parlament mohl rozhodovat tomu rámci, ne k těm detailům. A proto, pane Luke, já na tom bodě trvám. Zda pak najdeme většinu nebo ne, to je samozřejmě otázka, ale my zde v parlamentu máme takový nápad, že jak si hlásáme své názory, byť třeba s nimi někdo nesouhlasí. A já bych navrhl, abychom v rámci naší práce uspořádali slyšení na toto složité téma. Nenutně teď ještě před prázdninami, protože komise navrhla, že pro malé a střední podniky připraví zvláštní návrh v roce 2017 a potom v roce 2018 eh, chce prezentovat ten definitivní systém a proto máme čas ještě letos ve třetím nebo čtvrtém kvartálu sezvat si sem eh, odborníky na velice komplexní řešení. Tolik by byl, by byl můj osobní návrh. Děkuji. Thank you very Děkuji mnohokrát. Myslím si, že ten návrh na takový seminář či workshop, to je dobrá myšlenka, zvážíme to. Na úrovni tady vyjednávacího týmu, ale také koordinátoru. Děkuji za tento návrh, který podporuji. Děkuji také všem ostatním kolegům a také zástupci komise za tuto nesmírně důležitou rozpravu. Přecházíme tedy k dalšímu bodu, bodu číslo 7 a 8 těmto dvěma. A vlastně ještě musím něco říct k časovému plánu pro zprávu pana Langena. Takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 31. května 12 hodin, projednání návrhu 27. 6. a hlasovat 13. 6 července pardon, a potom na plenárním zasedání budeme hlasovat 1. září. V září, pardon. Bod 7 a 8. Ty projednáme společně. Společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření evropského rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky. Pravodaj pan Paul Tang a Pablo Salba. Chtěl bych poděkovat zpravodajům za nesmírně eh, kvalitní, komplexní pracovní dokument a dávám hned slovo panu Tangovi na pět minut. Prosím. Yeah. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že teď můžeme zahájit tuto rozpravu. Tak je to, Teď jsem vlastně citoval z knihy pana Luise, kde se hovoří o tom, že vytvoření komplikovaného finančního systému, že cílem vlastně vytvoření takového komplikovaného systému je eh, půjčit peníze někomu, kdo je v životě nemůže splatit. Sekuritizace má už nějakou historii. Spojené státy měly eh, rating AAA. Používala se tam sekuritizace, eh, riziko nesplácení bylo považováno za velmi nízké a nakonec se ukázalo, že je to 60 a potom toto tedy odnášeli jaksi investoři, kteří o tom nic nevěděli a kreditní ratingové agentury eh, Spojeným státům stejně dali nejvyšší možný rating a vedlo to k finančnímu krachu a v důsledku toho potom bylo potřeba jaksi vyplácet, vykupovat banky v Evropě na účet daňových poplatníků. Je tedy třeba, aby systém sekuritizace v EU překonal toto negativní dědictví. A naší povinností je teď odpovědět na otázku, jak jsme se poučili z minulosti a z chyb, které jsme v minulosti udělali. Proto tedy kriticky posuzuji eh, návrh Pské komise v tomto směru. Tento pracovní dokument, který byl zveřejněn minulý týden, je takovým prvním pokusem pro vytvoření rámce Eh, který má zajistit, nebo Evropský parlament jeho pomocí má zajistit, abychom se skutečně poučili z minulosti. A doufám tady, že eh, se nám to podaří. Velice tuto diskusi oceňuji. Poučení z minulosti je zásadní proto, pokud chceme překonat eh, tady rozdílné názory mezi těmi, kteří sekuritizaci vidí jako příležitost a mezi kritiky, kteří se bojí toho, že se nám vrátí stejné problémy jako v minulosti. Eh, a máme tady také skupinu 83 ekonomů, kteří včera vyjádřili jisté pochyby v tomto směru. Pro překonání těchto rozdílů je také eh, práce na systému STS a CRM a proto tady velice oceňuji tu konstruktivní spolupráci, kterou eh, máme společně s, Pab- s Pablem Salbou. Návrh komise má dvojí záměr. Za prvé, aby finanční instituce a trhy byly bezpečnější tím, že tedy soukromý kapitál převedeme do reálné ekonomiky, především k malým a středním podnikům. A sekuritizace v podstatě může bankám pomoci přenést riziko, ale také výhody a tím způsobem banky a bankovní systém mohou být silnější. Mohlo by to skutečně snížit riziko eh, přenesení transformace splatnosti eh, Zároveň ale doufáme, že přímo i nepřímo bude vlastně k dispozici v důsledku toho více kapitálu. Ale to je teorie. Ve skutečnosti, jak vzhledem k tomu, že finanční trh, trhy mají problémy s morálním hazardem a s nespolehlivými informacemi, musíme to, tyto problémy překonat. Sekuritizace navíc vede k většímu propojení finančního sektoru kde vlastně i dozorčí orgány mohou vlastně eh, potom ztratit přehled o tom, co se vlastně děje. A ty základní problémy si vyžadují především dosažení větší transparentnosti pro dozorce a také účastníky a také naprosto jasné vymezení povinností a zájmů účastníků na trhu. Návrh komise už činí určité kroky v tomto směru, ale v tom pracovním dokumentu nacházíme ještě nějaká, nějaké návrhy na zlepšení, například veřejný rejstřík pro sekuritizaci a také návrh na lepší strukturu pro dozorové orgány, protože je třeba, aby také dozorčí orgány měly jasné odpovědnosti. Dovolte ale, abych zdůraznil nakonec dvě otázky, které pracovním dokumentu nejsou příliš rozpracované, ale podle mého názoru jsou také důležité. Za prvé, retenční uh, sazba 5 to je ten princip skin in the game. A je otázka, zda to tady je dostatečné. Či zda by tato sazba měla být vyšší, zda by tento poměr měl být vyšší. A druhá otázka, také nesmírně obtížná, jak zajistíme, že finanční systém skutečně bude stabilnější a že tady ten slib diverzifikace rizika se stane realitou. A já si nejsem jistý, že transparentnost eh, transakcí je v tuto chvíli dostatečná. Já bych chtěl, aby totiž ten systém fungoval nejenom, když všechno jde v pořádku, ale potřebujeme sekuritizaci, která bude stabilní i v, v situaci, kdy dojde k problémům v reálné ekonomice. Pane předsedo, dovolte, abych tímto zakončil svůj projev těmto dvěma otázkami. Já se nesmírně těším na tuto rozpravu na, a také na eh, kom, připomínky jednotlivých kolegů. Děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji a teď EPP, stínový zpravodaj od Markaras. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové. Děkuji za předložený návrh eh, Pavlovi. My se musíme sami sebe ptát, k čemu je ten návrh eh, z 30. září 2015 a eh, o kterém se tedy teď tady máme poprvé bavit. Protože mezi tím svět nezůstává stát. Nejdříve se tyto nástroje eh, investorům nabízely, pak se nenabízely a než eh, tu legislativu dokončíme, tak se změní. Takže je potřeba jednat co nejrychleji, protože další spoždění je eh, jedině špatné pro eh, lidi, kteří si berou úvěr, když si kupují auto, nebo eh, firmy, které si musí vzít úvěr na expanzi a zkrátka na tom rozhraní se skutečným hospodářstvím. A proto si myslím, že v rámci tohoto prvního kolečka bychom se měli bavit o tom, jak se poučíme z minulosti. Protože tady jsou velké rozdíly. Evropský trh s cenými papíry je daleko robustnější eh, než americký. Na druhou stranu, i když tomu tak třeba je, z nescela opodstatněných důvodů jsme se z té krize neotřepali tak, jak bychom měli, dokonce eh, hůře než eh, američané byť bychom čekali, že na tom budeme lépe. A proto je potřeba odpovědět na tuto otázku. Jaký je základ pro tyto návrhy parlamentu a čeho chceme touto legislativou dosáhnout? Já souhlasím s panem zpravodajem, že musíme řešit problém asymetrických informací a morálního rizika. Naše odpověď ovšem může znít pouze tak, že budeme chtít jasná pravidla a co největší transparentnost. Potřebujeme jasná kritéria SDS, která budou základem pro budování další důvěry při sekuritizaci. Kromě toho je potřeba vést intenzivní diskusy o možném zřízení nějakého centrálního místa interpretace kritérií, a pro penalizaci jakýchkoliv porušení pravidel. Ale žádná legislativa nemůže být úspěšná, pakliže se nestanoví jasní aktéři, nástroje a sankce. Je potřeba, aby legislativa měla sankce, protože eh, legislativa bez sankcí to je jako ryba bez masa. Je dobře, že se přikládá velká role eh, asset back commercial papers eh, a že chceme řešit jejich sekuritizaci. Co se týká sebecertifikace, i zde musíme diskutovat o disponibilních alternativách. Já si myslím, že bychom měli asi eh, počkat na to slyšení, než začneme činit závěry. A je potřeba z tohoto pracovního dokumentu udělat skutečnou zprávu parlamentu. Děkuji. Thank you, Mr. Karas. Now for the... Děkuji panu Karasovi. Teď za EKR Morten Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom řekl obecně, že mám trošku obavy ohledně toho časového plánu, který tady byl k této zprávě naplánován. V radě jsme svědky toho, že členské státy se byly schopné v podstatě shodnout či dosáhnout konce, eh, za sedm týdnů. A tady máme roční plán který podle mého jenom odkládá ten nesmírně důležitý legislativní předpis. Ale to jenom tady z formálního hlediska úvodní připomínka. Myslím si, že rada nepochybně již dosáhla mnohého, pokud jde tady o zlepšování toho původního návrhu komise. Nicméně je tady stále řada oblastí, ve kterých je ještě třeba tento text dále vylepšit. Za prvé, pokud jde o e, vyjasnění a jistotu, tak tam je třeba se zaměřit právě na zlepšení tohoto aspektu. Především pokud jde o kritéria pro STS, abychom zajistili e, toho, že ochráníme skutečné zájmy investorů. A také tady e, systém jasných sankcí, kde tedy vlastní eminenti, samotní emitenti jsou povinni eh, zajistit, že jejich cené papíry splňují veškeré eh, předpisy. Tam vidím určité problémy. Já vím, že tady rada už to do jisté míry vylepšila, ale stále tam vidím ještě velký prostor pro zlepšení. A další oblast, na kterou si upozornit, kde je třeba něco ještě zlepšit, to jsou právě ty eh, obchodní cené papíry zajištěné aktiv, aktivy ABCP protože to se týká jednotlivců, malých středních podniků eh, a podniků bez ratingu. A teď vlastně, tak jak ten eh, systém v tuto chvíli je naformulován, tak tam riskujeme tomu, že by vlastně eh, musel, musel být zrušen systém celé řady takovýchto ABCP, které už dobře fungují v Evropské unii. Takže si myslím, že je toto třeba ještě zvážit a vyřešit. Pokud jde o vlastní atestaci, self-attestation, tak tam eh, je velká schoda mezi investory a eh, samotnými subjekty. Je ohledně toho, že je třeba něco už nastartovat, ale na druhé straně je tam větší riziko. A ten eh, model vlastní atestace podle rady s optimální tedy certifikací ze strany třetích Eh, stran eh, se mi zdá jako vlastně způsob, který podle názoru naší frakce je nejblíže nějakému vhodnému řešení. Pokud je o veřejný rejstřík, tam nemám pocit, že je třeba vytvářet nějaký nový veřejný rejstřík k sekuritizaci STS na úrovni EU. Nemáme na to ani finanční prostředky, zvlášť vzhledem k tomu, že ten model, který navrhuje komise, vlastně má fungovat pomocí standardizovaných tabulek a to by podle našeho názoru mělo zcela stačit. Takže je tady ještě několik oblastí, na které je potřeba se zaměřit. Samozřejmě také v neposlední řadě ta otázka třetích zemí, protože by mi skutečně bylo líto, kdybychom zcela uh, jaksi vzdali tu snahu o uh, zapojení emitentů z třetí, investorů z třetích zemí v rámci systému STS, protože tím bychom se velmi, velmi omezili. A samozřejmě také, pokud jde o eh, ty eh, cené papíry, které nám vypadávají ze systému STS, tam je třeba zvážit, jak je vlastně začlenit do toho nového systému, protože v pracovním dokumentu se říká, že vytváříme vlastně dvouúrovňový trh, a že by tady eh, tyto typy cených papírů neměly být jaksi trestány. A já s tím souhlasím stoprocentně. Podle mého tady vzniká právě eh, toto riziko, protože samozřejmě eh, úvěrování podniků, malých a středních podniků a infrastruktury je rizikové, ale je potřeba to vyřešit. Takže si myslím, že v tomto pracovním dokumentu už byla zohledněna celá řada důležitých oblastí a nesmírně se těšíme ještě na jeho další vylepšení. Děkuji, říká pan předseda a slovo má za GUE. Ne, omlouvám se. Ještě nejdřív Alde, pan Ježek. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je jasné, že Kvalitní sekuritizace nám může usnadnit přístup k financování napříč ekonomikou, tedy i pro malé a střední podniky, a že by to mohlo vést k oživení sektoru sekuritizace jako takového. Nicméně, jak zajistit, aby měly z STS výhody i malé a střední podniky? Musíme v takovém případě věnovat pozornost určitým částem eh, tohoto nařízení, zejména pokud jde o cené papíry ABCP. Myslíme si, že Evropský parlament by měl zvážit také otázku certifikace STS, sankcí a ustanovení o třetích zemích. Návrh Evropské komise stanoví velice silný základ a já si myslím, že ráda, rada ho ještě dále zlepšila v některých oblastech, například pokud jde o výjimky, pokud jde o úroveň eh, splatnosti, ABCP, sekuritizaci, STS, a zpřesnění eh, přechodných ustanovení. Pokud jde o časový rámec, tak eh, jsem rád, že zde zaznělo a že zpravodaj eh, to potvrzuje. Myslím si, že by všem bylo lepší, kdyby ten časový harmonogram byl trochu ambicioznější. My jsme jako skupina zklamáni mírou, nízkou mírou ambice, pokud jde o časový plán. Já si myslím, že bychom mohli být efektivnější v naší práci a že bychom se mohli rychleji přesunout do fáze trialogu. Nevidíme tady žádné implicitní či explicitní eh, provázání STS eh, eh, na složky o bankovní unii. Jde nám o přínos pro mm, ekonomiku, asi víte, že o celé věci se negativně hovoří také v médiích a v tom mají pravdu. Takže já chci každopádně poděkovat eh, panu zpravodaji za pracovní materiál a těším se na návrh celé zprávy a na další úzkou spolupráci jak s ním, tak s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, říká pan předseda. Nyní Molly Scott Kate, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tuto důležitou věc, Rada i komise už dosáhly dohody a my jsme teď požádáni jako parlament, abychom to vlastně eh, taky eh, odmávli. Ale naše role je zastupovat eh, evropské občany a proto víme, že špatně nastavená sekuritizace byla hlavní příčinou krize v roce 2008. A občané, které, zastupujeme, se bojí, že se tato krize objeví znovu a tak je důležité, abychom správně odvedli svou práci a dali si na to potřebný čas. Já se tedy ptám, v čím zájmu to je, abychom vše velice rychle odsouhlasili. Bylo nám řečeno, že to posílí ekonomickou expanzi, dá to možnost přístupu financování pro MSP, ale nevím, jestli to řeší skutečný problém, protože se eh, objevují důkazy toho, že expandující sekuritizace nemusí nutně eh, malým a středním podnikům eh, pomoci, protože jim nechybí přístup Eh, k financování, spíše kolektivní akce na fiskální úrovni, také úsporná opatření, která podkopávají důvěru. To je skutečná hrozba pro ekonomiku. Také máme důkazy od samotných malých a středních podniků, že tento návrh jejich problémy vůbec nevyřeší. Eh, průzkum ECB ukazuje, že malé a střední podniky v eurozóně si myslí, že přístup k financování je pro ně úplně nepodstatný, že finance eh, jsou větším problémem, nebo že větším problémem je nedostatek eh, odbytu. Takže já eh, se bojím, že finanční trh a sektor tady tlačí na urychlené projednávání já si myslím, že je potřeba odolat tomuto tlaku. Pokud nenajdeme eh, většinu pro náš postoj, tak si eh, myslíme, že tady převáží rizika pro evropské eh, občany a mohlo by to vést k další ekonomické a finanční krizi, za kterou budou občané a daňoví poplatníci platit. Takže zajišť, pro zajištění těchto rizik chceme předložit pozměňovací návrhy k, ke Skin and Gain jakým způsobem můžeme zajistit, aby se ten původní model Originate to Distribute eh, znovu nerozšířil. Je potřeba, aby eh, finanční instituce eh, řádně oceňovaly rizika při sekuritizaci aby prokázali životaschopnost svých nástrojů. Úvěrové problémy se většinou projeví dříve než při splatnosti takže na to je třeba na to je třeba myslet eh, při sekuritizaci. My tedy navrhujeme buď to eh, udržet tam potenciál pro budoucí eh, rizika, anebo skombinovat eh, eh, ještě jiné systémy pro zajištění budoucích rizik. Pokud je otázku, kdo by měl regulovat cené papíry, tak eh, nesmíme vytvořit nějaký zastaralý obchodní či právní text, který nebude odpovídat biznesovým modelům současnosti. Takže musíme najít efektivní model pro sekuritizaci, který by podléhal zvláštnímu regulačnímu režimu, kde by se řešily veškerá rizika a fáze sekuritizace a, a že bychom eh, řešili tedy ta rizika co možná eh, v nejdřívější eh, fázi. Nesmíme zapomínat také na sankce a e, pokuty pro podvodnou e, vlastní certifikaci. Myslíme si, že je třeba zlepšit evropskou koordinaci a dozor a také makroobezřetnostní sledování rizika v sekuritizaci a stanovit možnost e, intervence. Také chceme explicitně zakázat tranching. Tranching je samozřejmě zásadní pro otázku rizik eh, v sekuritizaci, tak jak to prokázala poslední finanční krize. Takže čekáme s velkým zájmem na plnou zprávu pana zpravodaje. Děkujeme za dosavadní práci. Ten pracovní dokument je velice užitečný a těšíme se na konstruktivní spolupráci. My doufáme, že se nám podaří tímto návrhem přebudovat evropskou ekonomiku spíše, než bychom přím eh, pouze posloužili finančnímu sektoru nebo podpořili pouze monetární eh, politiku ECB. Děkuji. Děkuji. Nyní Marko eh, Tany, ten tu není. Dobře, takže postupujeme k druhé, k druhé zprávě. A tady máme Pavla Zalbu, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Bez pochyby jednou z priorit. Je to v pořádku, můžu pokračovat, pane předsedo? Yeah, sorry, Chair, because, uh, Paní Beres, zdá se, že ten pracovní dokument eh, není obsažen v našich složkách a pan zpravodaj mi právě řekl, že už minulý týden ho rozesílal, tak já si říkám, jestli ho nerozesílal pouze stínovým zpravodajům, protože my ho nemáme. A já myslím, že by bylo dobré, kdybychom aspoň vytištěnou verzi měli eh, v rozpravě k dispozici. My jsme to e-mailem zasílali všem poslancům výboru Ekon, ale máte pravdu, není to tady teď v těch papírových složkách, to je totiž v souladu eh, s novými pravidly na omezení tisku eh, dokumentů, abychom šetřili papírem a šetřili životní prostředí. Tak prosím, pane eh, zpravodaj, děkuji, pane předsedo. Jak už jsem eh, říkal, eh, bez pochyby jednou z hlavních zásad či priorit našeho legislativního období je zlepšit dohled nad kapitálem, a o tom tady dnes také diskutujeme, proč je jednotný kapitálový trh tak důležitý. Je velice důležitý, protože chceme diversifikovat zdroje financování pro naše podniky, zejména pro malé a střední podniky které eh, by rádi měli jiné zdroje financování než zdroje eh, bankovní. A vlastně jediným cílem je eh, podpořit tímto také tvorbu pracovních míst. Už tady zaznělo, že základními principy Evropské unie je volný pohyb kapitálu a dnes je to mnohem důležitější než kdykoliv dříve a to i v souvislosti s rozpravou o těchto dvou zprávách. Není žádných pochyb o tom, že jednotný eh, trh eh, pro kapitály a cené papíry umožní eh, větší integraci kapitálových a finančních trhů, její konkurenceschopnost, větší otevřenost a nakonec také větší efektivitu. Jsme tedy v, v historickém okamžiku, kdy se snažíme posunout ku předu eh, směrem k vytvoření jednotného finančního a kapitálového trhu. A proto potřebujeme schválení těchto dvou zpráv, eh, o kterých dnes hovoříme. Před eh, ekonomickou krizí už jsme měli trh cených papírů, který víceméně dobře fungoval. Nicméně a, a tyto, tento trh také e, dobře obstál během finanční krize. Nicméně pak se objevily další, e, další pravidla, další legislativní návrhy e, v oblasti finančních trhů a je potřeba je upravit podle současného vývoje. Není pochyb o tom, že dnes tady diskutujeme o možnosti, eh, jak zlepšit situaci investorům. Já si myslím, že se jedná také o příležitost, jak zlepšit fungování kapitálových trhů a také o příležitost, jak zlepšit distribuci zdrojů efektivním eh, způsobem. A je to také možnost, jak navýšit investice a diverzifikovat zdroje financování a eh, na poslední řadě je to také možnost, jak posílit eh, růst a tvorbu pracovních míst. Není pochyb o tom, že je potřeba dosáhnout větší integrace kapitálových trhů, je potřeba diversifikovat, jak už jsem říkal, zdroje financování a musíme také dosáhnout toho, aby finanční instituce měly možnost eh, uvolňovat kapitál a tím pádem eh, zjednodušovat přístup k financování a navýšit eh, objemy financování. Takže to je tedy základ pro mou zprávu. Já si myslím, že důležité jsou v ní dvě, dva prvky a ty bychom měli eh, v naší zprávě prohloubit. Jde o pořadí preferencí, off approach. Na jedné straně máme tedy návrh Evropské komise, pak návrh upravený eh, radou, návrh Evropské centrální banky, dokonce máme k dispozici také návrh eh, bankovních úřad, eh, Evropského bankovního úřadu EBA. Jedná se o eh, základní vstupy do mé, eh, do mé zprávy a já bych tomu chtěla také znát názor stínových zpravodajů a dalších kolegů, protože já si myslím, že ta nej, toto je ta nejdůležitější část zprávy. Hlavní prioritu v této zprávě eh, jsou cené papíry malých a středních Eh, podniků. Tady je potřeba zlepšit návrh Evropské komise, je potřeba totiž usnadnit eh, financování malých a středních podniků, eh, které považujeme za hybnou sílu ekonomiky a tvorbu pracovních míst, jejich financování na kapitálových trzích. A toho můžeme dosáhnout podle mého názoru, aniž bychom ohrozili finanční stabilitu protože to je další eh, zásadní eh, priorita eh, v obou dvou zprávách. Jak už jsem říkal, je tady jasná vazba mezi oběma našimi zprávami a my jsme se oba dva zavázali společně s, se stínovými zpravodaji ke koordinované spolupráci A to si myslím, že bude ku prospěchu nás všech. Pokud jde o časový plán, jak už řekl Paul Tank, já s tím kalendářem souhlasím, nemám s tím žádný problém. Pokud všem někdo navrhujete zrychlení, eh, Můžeme se nad tím eh, zamyslet, eh, přesto potřebujeme určitý čas na dohodu, dosažení koncenzu to by bylo ode mě v tuto chvíli vše, protože já bych spíše chtěla dát prostor vám, stínovým zpravodajům a doufám, že proběhne tedy konstruktivní um, spolupráce, že uh, brzy docílíme a stanovených cílů, což je eh, posílení tvorby pracovních míst prostřednictvím lepšího financování na kapitálových trzích. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda za SAD, pan eh, Jonas Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat za odvedenou práci eh, oběma našim zpravodajům. Děkuji také celému týmu, který eh, spolupracoval s Paulem eh, Tangem na nových definicích, sekuritizaci STS a cílem celé této práce je povzbudit, oživit eh, kapitálové eh, trhy a financování z těchto zdrojů. My jako socialisté se zamýšlíme nad tím, jakým způsobem můžeme oživit tento trh eh, a chceme přistoupit k celé věci velice opatrně. My si myslíme, že je potřeba se poučit z krize roku 2007 a 2008 a především ze špatných zkušeností s neprůhlednými produkty, které sehrály svou roli a které byly také eh, příčinou následné finanční krize. Eh, například ve Spojených státech to byla v podstatě hlavní příčina té krize eh, výnosnost těchto finančních produktů. Takže mm, proto musíme postupovat především velice opatrně, protože nám jde o to vytvořit definice standardizovaných cených papírů, to je jedna věc, ale zároveň eh, se snažíme nastavit správně požadavky, eh, kapitálové požadavky na takovéto eh, cené papíry a nástroje. Právě v této oblasti si myslím, že musíme postupovat skutečně velice opatrně, zvážit každý krok, zejména ve zprávě pana Paula a Tanga a v části o definicích. Obě dvě zprávy jsou ale provázané. Eh, my si přejeme, aby bylo dosaženo sekuritizace STS, tedy ta, která bude skutečně transparentní. Pak musí být ovšem nastaveny jasné kapitálové požadavky. Je potřeba, aby zpráva eh, o STS eh, skutečně jasně definovala, co to je STS eh, sekuritizace nebo cené papíry STS. A neměli bychom zbytečně snižovat kapitálové požadavky. Cílem těchto dvou zpráv je posílit unii kapitálových trhů, vytvoření skutečného, reálného trhu eh, unie, tedy kapitálových eh, trhů. Pablo Salba hovořil o mm, hierarchii eh, při výpočtu kapitálových požadavků hovoří o vytvoření legislativního návrhu pro nížení významu externích eh, ratingů. Ano, tady si myslím, že bude výpočet kapitálových požadavků skutečně klíčový a mm, zde leží také naše mm, obavy. Ty se týkají také toho, jakým eh, způsobem bude fungovat vazba mezi cenými papíry a obchodními cenými papíry a státními eh, dluhopisy. To bude důležité pro reálné fungování Unie kapitálových trhů. Pokud chceme vytvořit skutečnou kapitálovou unii, tak musíme eh, pečlivě prostudovat to, jaká bude ta hierarchie a správně nastavit eh, hierarchii při výpočtu kapitálových požadavků. V každém případě kapitálové požadavky budou přímo záviset eh, na tom, nakolik budou cené papíry transparentní. A o tom vlastně diskutujeme v této zprávě. Takže já se těším na intenzivní práci. Ta práce bude muset být eh, intenzivní, eh, budeme muset skombinovat spolupráce dvou pracovních skupin, které tady vzniknou. Jedna nemůže fungovat bez druhé a musíme postupovat opravdu velice opatrně, obezřetně, abychom zajistili, že ta Vazba mezi výnosností a rizikovostí bude transparentní. Kromě toho musíme nějakým způsobem udržet eh, konstruktivní duch eh, kapitálových trhů, to znamená, budeme se muset eh, vyhnout zbytečným omezením. Děkuji. Thank you, Mr. Kamal. Děkuji, pan Kamal. Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěl poděkovat Pólovi a Pablovi Eh, a také stínovým zpravodajům. Musím říct, že tady mm, jsem trošičku uvízl na mrtvém bodě, protože eh, chápu, že to postupuje pomalu, ale na druhé straně si myslím, že bychom měli být nesmírně skeptičtí a opatrní, pokud jde o tento návrh. A my, mám na mysli to, co říká Paul ve svém pracovním dokumentu a ostatní. Protože otázka je, jestli skutečně jsme se poučili z té krize, jestli skutečně chápeme, uh, co vlastně jsou ty dobré aspekty sekuritizace a co jsou ty záporné. A pořád ještě mám pocit, že hovoříme úplně stejným způsobem jako ti, kteří nás šidili během té krize. Rychlý příklad. Stále používáme e, eh, frázy AC, AB, BC, tedy ty komerční cené papíry, eh, které jsou e, zajištěné aktivy, ale to jsou prostě eh, to je prostě takový klam, protože jinak tam žádná aktiva, jaksi nejsou zajištěné to vůbec není. A já si myslím, že skutečně musíme být nesmírně skeptičtí. A musíme skutečně postupovat krok za krokem, abychom zajistili, že ten systém bude spolehlivý. Takže chápu, že je potřeba, abychom postupovali rychle, ale prosím, Nezapomeňme zároveň se poučit z krize a nenechme se opět nachytat těmi, kteří nás šidili už během krize. A je celá řada knih, jako Fool's Gold a další, o finanční krizi, kde se hovoří o tom, jak ratingové agentury a regulační úřady byly prostě oklamáni těmi chytrými lidmi z bank a z kreditních úvěrových institucí, které prostě využívaly systém, nejenom pokud jde o rating hodnocení, ale také právě o eh, ty systémy podložené aktivy a tak dále. Takže já chci, abychom na tom pracovali dále, ale abychom také byli skeptičtí ohledně toho, co nám říkají lidé z bankovního sektoru. Zaznělo to tady od ostatních. Eh, je tady otázka, jestli skutečně toto povede k osvobození většího počtu, uvolnění většího počtu kapitálu, většího objemu kapitálu a nebo jestli se náhodou nedostaneme zase do situace, eh, jako tomu bylo během krize, že vlastně nebudeme řešit problémy eh, malých a středních podniků. A my chceme hledat alternativy. To byl vlastně hlavní cíl vytváření jednotného kapitálového trhu, ale tady vlastně už používáme téměř opačný argument, že chceme uvolnit větší množství kapitálu, aby banky mohly více úvěrovat malé a střední podniky. Teď už konečně k tomu textu. Jedna z věcí, které opravdu, na které se chci zaměřit, je hierarchie těch výpočtů eh, úvěrového rizika. Jestli to skutečně máme ve správném pořadí. A jestli tam nemáme příliš velký důka, důraz na ratingové agentury. A IRB. E Kdo bude tady vlastně tyto interní modely bank spochybňovat? Jsou dostatečně chytré tyto modely? Jsou ti lidé, kteří je budou kontrolovat opravdu dost chytří, dost informovaní na to? A už jsme tady slyšeli něco o tom, jaká je kritika směrovaná na ratingové agentury. A to, je, to samé platí pro tady ten standardizovaný přístup ke sekuritizaci. Rozumíme tomu skutečně dostatečně? Musíme zajistit, že skutečně máme opravdové kapitálové požadavky a že vlastně nepoužíváme nějaké falešné rovnice. IAG nakonec tam bylo eh, objem 2,8 bilionů dolarů, které eh, to bylo to obrovské riziko, kterému nakonec byly vystaveny. Musíme zajistit, že nic takového už se nestane, že skutečně existuje dostatečný kapitál, když se něco pokazí a to skutečně vyžaduje o velkou opatrnost a obezřetnost. Děkuji, Sajede, říká pan předseda. Dále za liberály. Opět Petr, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě než přečtu uh, příspěvek pana Toirera, stínového zpravodaje, který tu dnes nemůže být, tak bych si dovolil svoji vlastní připomínku k tomu časovému plánu. To, že půjdeme ku předu pomalu, to nemusí nutně znamenat, že půjdeme ku předu správně a naopak. A tady si myslím, že je důležité, abychom postupovali dostatečně rychle pro nás, nikoli pro zástupce průmyslu. A teď tedy při, příspěvek Michaela. Velice vítám tuto iniciativu pro vytvoření nového právního rámce pro standardizovaný a transparentní spolehlivý systém sekuritizace, abychom tedy oživili tento uh, uh, spící trh. Pan předseda, já se omlouvám, ale je tady celá řada připomínek a eh, hovorů ze strany uh, ostatních kolegů, komunistů, poradců a tak dále, ale chtěl bych poprosit všechny kolegy, kteří teď hovoří, kromě vyzvaného řečníka, aby se usadili a aby dali prostor Petrovi. Musíte nám radit, ale nikoli nás rušit, říká pan předseda. Pan Ježek pokračuje. Především pro malé a střední podniky to může být výhoda, že tady banky by mohly mít možnost poskytovat více úvěrů, pokud budou mít tady více diverzifikované financové strategie pro financování. Tímto způsobem sekuritizace může být takovým mostem pro malé a střední podniky, které jsou příliš malé na to, aby mohly přímo využívat a vstoupit na kapitálové trhy. A tady bych se chtěl zeptat na to, proč tedy syntetické látky a tato sekuritizace, proč je toto vyloučeno z návrhu komise? My už jsme slyšeli, od příslušných aktérů, že malé a střední podniky by právě dávaly přednost tomuto typu sekuritizace. Takže by nás zajímalo, proč vlastně syntetická sekuritizace není v tomto návrhu. Protože všichni víme, že malé a střední podniky a financování pro ně to je nesmírně důležitý cíl a priorita. ABCP tam bych chtěl zdůraznit, že podle některých výpočtů kapitálové požadavky pro některé typy těchto obchodních cených papírů zajištěnými aktivy a transakcemi by se podstatně zvýšily podle eh, návrhu komise a opravy rady. Máme tady výpočty, eh, které eh, ty kapitálové eh, požadavky na běžné třeba výrobce automobilů zvyšuje až o 250 A existují proto obavy, že takovéto typy produktů, jako jsou vozidla, motorová vozidla, by mohla utrpět takovými návrhy. Na to se chci tedy zeptat. A v závěrem by se chtěl ještě jednou vrátit k tomu, že nesmírnou váhu přečítám oživení trhu s cenými papíry v eh, Evropské unii a proto je tedy nesmírně důležité vytvořit ambiciozní rámec pro naše rozpravy. Jsme daleko méně ambiciozní než rada a jakýkoliv pokus o propojení eh, tohoto dokumentu s dalšími kroky kupředu v oblasti Edisu, to se mi nezdá jako vhodný postup. To bylo tedy připomínky Michála Tojrera. Děkuji Petře. Komunisté stále ještě vyjednávají, takže nemohou si vzít slovo. Eh, Molly Scott za zelené. Molly, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik stručných připomínek. Na začátek chci říci, že jsem velice ráda, že jsem dnes přišla. Ukazuje se, že skutečně jsme eh, v evropské politice je možné cokoliv, že souhlasím se Sajedem dnes. My jsme se o tom s stínovými eh, zpravodaji příliš nebavili, ale přesto. Hovoříme o tom, kolik rizikového kapitálu by vlastně měly mít banky, když tedy investují do sekuritizace. Vlastně teď eh, chceme uvolnit banky pro další uvěrování, ale riziko se eh, přesouvá jinam. A či, co tedy vlastně získáme? A právě tento systém byl vlastně v jádru té finanční krize. A zdá se, že pokud jde o obezřetnost, tak se nám ničeho dalšího nepodařilo dosáhnout. To je tady to hlavní propojení mezi těmito dvěma zprávami. Já jsem vlastně stínovou zpravodajkou pro obě tyto dvě zprávy. Myslím si, že jsem tady jediná taková zpravodajka pro obě. Eh, přístup zelených k tomuto tématu. Pravidla pro obezřetnost bank a problémy reálné ekonomiky, to by mělo zůstat oddělené. Neměli bychom riskovat to, že si myslíme, že tady bychom mohli, měli umožnit větší riziko pro banky, abychom stimulovali ekonomiku a ne, nesmíme si myslet, že když budeme tady méně obezřetní u bank, že nám to pomůže v reálné ekonomice. Když hovoříme o rizicích u bank, tak to bude nebezpečnější pro občany a my bychom naopak měli občany chránit. Sekuritizace z jiných odvětví a na základě jiných typů aktiv, například tady ty uh, aktivy podložené uh, hypotéky, ty nejsou tak propojené s bankovním systémem, takže tam bychom chtěli eh, například zavést nějaké, nějaká omezení, pokud jde o maximální podíl bank na takovýchto typech eh, aktiv, ale to ještě musíme promyslet. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Nevidím tady nikoho za frakce EFDD. Pan Mono, ten telefonuje, Stále postup Catch the Eye, Pervanš Perez. Prosím. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No. Dřív nebo později bude asi předseda Gualtieri muset vysvětlit, proč se ten harmonogram tak popostrčil. Já to moc nechápu. Náš parlament hraje důležitou roli. Má zajistit, že tato složka bude postupovat tak, aby tomu e, rozuměli naši občané. Pro naše občany je sekuritizace dosti nepochopitelný pojem. A konec konců má dost špatnou reputaci v důsledku krize. Pokud budeme postupovat příliš rychle, myslím si, že uděláme vážnou chybu. Z rady slyšíme velice zajímavé argumenty. Zejména eh, co se týká toho, že v podstatě se chce dosáhnout takové obnovy eh, malých a středních podniků, že až se toho banky bojí a neumožňují to. Jakým způsobem chceme řešit otázku nesplácených půjček? Ano, to jsou věci, které nás nutí k tomu, jak si být velmi opatrní při dalším postupu. Podíváte-li se na Junkrův plán, tak eh, v tomto výboru proběhla velice zajímavá diskuse o zprávě Fernandez Bull. A někteří si mysleli, že nejlepší způsob, jak znovu nastartovat Junckerův plán, je lépe využívat veřejné peníze spíš než spoléhat pouze na soukromý sektor, eh, který by měl údajně tedy převést, převzít to riziko. A to je to samé, čemu čelíme tady. Financování hospodářství se nejlépe provádí tak, aby riziko nesl soukromý sektor. No, já nevím. Netuším, eh, co plánují komise a rada, ale my jako parlament máme velice důležitou roli. Musíme na věci dohlížet. Pan zpravodaj chce, aby byly posíleny dohledové nástroje. A mě zase zajímá role um, ratingových agentur. Nezapomínejme, že nesmíme připustit, aby to vypadalo, že jsme se z finanční krize vůbec nepoučili. Chceme, aby dlouhodobé financování bylo opět nastartováno a Evropský parlament zde musí hrát konstruktivní roli. Je potřeba zajistit, aby legislátoři doprovázeli tuto snahu, aby nastartovali dlouhodobé financování. Finanční trhy jsou slepé, ale je to legislátor, kdo jim musí říct, kam mají jít. Chceme-li dlouhodobé investice, chceme-li Junckerův plán, pak zde je strategie, pro kterou nám zatím chybí finanční nástroje. A to zejména platí pro tu, tu, ten takzvaný zelený přerod. Potřebujeme finanční nástroje, které budou fungovat. Děkuji a nakonec dám slovo našim oběma zpravodajům. Prosím, stručně jsme na začátku postupu, ne na jeho konci, takže prosím, Poltánk. Děkuji, pane předsedo. Ano, za těchto okolností budu stručný. Dovolte mi říci, že se mi líbilo to, co říkal Said, eh, který říkal, ano, chci na tom pracovat, ale jsem skeptický. Samozřejmě jsou zde příležitosti, jak na tom pracovat a jsou zde rizika v oblasti trhu sekuritizace a resekuritizace. Abychom dosáhli vyrovnaného přístupu, je potřeba zdůraznit, že potřebujeme čas a tvrdě pracovat. Dovolte mi říci, pane předsedo, v rámci stručnosti, že jsem zde slyšel celou řadu konstruktivních poznámek, na základě kterých, myslím, vypracujeme kvalitní návrh. A ten návrh pak ještě vylepšíme. Děkuji, Pole. Druhý zpravodaj, Pablo. Děkuji, pane předsedo. I já budu stručný. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům, kteří nám sdělili svůj názor. Zcela souhlasím s tím, že musíme být i opatrní. Je jasné, eh, že jednou z našich priorit musí být i finanční stabilita. A jednou z priorit jsou malé a střední podniky. Nemyslím si, že toto je to klíčové, tedy diverzifikovat eh, financování malých a středních podniků. Toho dosáhneme, až plně implementujeme kapitálovou unii, ale je to velice důležitý krok tímto směrem. Myslím si, nebo respektive chápu všechny ty obavy o hledně ABS, tedy Asset Backed Securities, ale hovoříme-li o urychlení nebo neurychlení celé věci, musíme zde zvážit to, jak jsme se poučili z krize. Co se týká hierarchie postupů a například eh, kreditních aliancí, úvěrových aliancí a tak dále, chápu obavy kolegů na toto téma a samozřejmě se budeme muset zaměřit na to, jaká je jejich role, jakou roli jim chceme přišknout v rámci tohoto přístupu. Souhlasím také s obavami ohledně přenosu rizika a to je jednoznačně něco, co bude propojeno s STS postupně, jak bude přicházet více transparentnosti. Ne méně rizika, ale více uvědomění si, jaké to riziko skutečně je. Nakonec mi dovolte říct, že děkuji všem kolegům za komentáře a příspěvky a těším se na další práci, tak abychom dosáhli společně s Polem eh, Tangem a jeho stínovým zpravodají velice vyváženého návrhu. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, za velice užitečnou i důležitou debatu. Jak víte, Harmonogram je takový, že veřejné slyšení má být 13. června, zvážení návrhu zprávy 21. června a termín pro pozměňovací návrhy 20. července pro jednu zprávu od 22. pro tu druhou. Potom původní harmonogram předpokládá hlasování, pardon, zvážení pozměňovacích návrhů v říjnu, hlasování v ekonu v listopadu a na plénu v prosinci, ale diskuse stále probíhá. Koordinátoři a já zvažujeme, že bychom možná mohli ten proces trošičku urychlit. A většina koordinátorů s tím souhlasila. Takže určité vedení pro koordinátory máme. Samozřejmě vyžaduje si to jednání se zpravodají a jednacím týmem. Já bych osobně uvítal možnost mírně proces urychlit. A zatím samozřejmě dát parlamentu veškerý čas, který bude potřebovat, aby pečlivě zvážil pozměňovací návrhy, kompromisy a definitivní pozici našeho výboru. Takže to podlehne ještě další diskusi, uvidíme. Zdá bychom třeba jeden měsíc tam někde našli někdy po prázdninách a samozřejmě e, vám e, to včas sdělíme. Takže děkuji. Tím se dostáváme k hlasování. Jako první jenom takovou rychlou úpravu MIFIDu. MIFIRu, dvě hlasování. E, ano, Kej ještě, prosím. Pane předsedo, já chci slovo kvůli procesní poznámce. Na schůzi koordinátorů ve Štrasburku jsme odsouhlasili proces, v rámci kterého bychom připravili veškeré finální kompromisy tak, aby každá politická frakce měla dost času na přípravu hlasovacího seznamu. A jak jsem vám psala včera večer, Chtěla jsem vás informovat, že při první příležitosti jsme to už porušili právě včera a ráda bych na vás proto apelovala, abyste tato pravidla vymáhal tím, že to hlasování o těch daních, tedy o té druhé složce, byste dnes odložil z procedurálních důvodů. Ta pravidla jsou, myslím, něco, čeho se, musí, čeho se musíme držet, protože frakce, zejména menší frakce, zde nemají možnost to řádně projednat a získat stanovisko frakce, když k nám kompromisy dorazí až tak pozdě. Takže to není procesní námitka, ale procedurální podle článku 185, takže odložení hlasování z důvodu, který jste zmínila dobře. E, je to stejná pozice pro zelené a GUE, pokud správně chápu. A e, tedy nemusíme vést debatu, ale někdo by e, měl hovořit pro někdo proti. Já na vás ale nejprve musím reagovat, protože to, co jste řekla, není zcela korektní. Za prvé, to, co jsme diskutovali minulý čtvrtek, jsou pokyny, nejsou to pravidla. E, na, za druhé, nebylo to tomuto výboru zatím oznámeno, protože to bylo schváleno teprve minulý čtvrtek. Logicky by to vyžadovalo určitou zaváděcí fázi, protože zavést pravi, nebo odsouhlasit pravidlo ve čtvrtek a druhý týden už to aplikovat by vyžadovalo od politických frakcí, aby si zorganizovali svou činnost v ten samý den, kdy jsme to odsouhlasili. A neplatilo by to. Nicméně to by byla formalistická odpověď. Ehm, v zásadě jde ale o to, že ten hlasovací seznam, včetně kompromisu, byl rozeslán ve tři odpoledne včera. Poté proběhla diskuse a v rámci té diskuse padl návrh na určité adaptace, na určité přizpůsobení a drobné změny na základě té debaty tohoto výboru. A ty změny tam byly zavedeny s pravodajem, abychom získali širší většinu o což v těch požadavcích z debaty šlo. Jsou to minimální změny. Co se týká kvantity, je to jedno číslo, jedna věta a jedno slovo ve třech kompromisech. Ano, takže to skutečně neovlivní strukturu těch celých kompromisů ani strukturu hlasovacích seznamů. A politické frakce neustále, jen tak mimochodem ještě dodám, že ten revidovaný Eh, revidovaný hlasovací seznam jste dostali v 6 odpoledne, to znamená včas před zasedáním pracovních skupin politických frakcí. A to považuji za zcela v souladu s našimi pokyny. Mimochodem opakuji, že ty pokyny zatím ještě nebyly ani oznámeny, takže vůbec nemůžou platit. Samozřejmě je legitimní, aby politická frakce žádala odložení hlasování, ale nemá to právní opodstatnění. Je to skutečně pouze politická žádost. Pakliže nějaká politická frakce takovou žádost učiní, samozřejmě můžeme o tom hlasovat. Jeden člověk bude mluvit pro, jeden člověk bude mluvit proti. Takže kdo chce mluvit proti této žádosti na odložení hlasování, tak dobře, tak Sven Giegold nejprve bude mluvit pro tuto žádost. Děkuji, milákej, milí kolegové, milí Roberto. Zaprvé bych chtěl říci, že děkujeme eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům za spolupráci, ale o to nejde. Jde o to, že jsme měli dohodu, kdy jsme řekli žádné velké změny eh, po třetí hodině odpoledne den předem. Vy říkáte, že ty změny nejsou relevantní, ale pro naši frakci jsou velice relevantní, protože mění obsah protože eh, co se týká odečitatelnosti úroků, máme najednou slabší pozici, než jakou navrhla eh, Evropská komise a eh, dokonce i slabší pozici než na základě debaty v USA. A najednou tedy nevíme, jak hlasovat. Je potřeba, abychom si to konzultovali ve frakci. A to je přesně ten důvod, proč jsme se v koordinátorech dohodli o tom, jak eh, dohodli na tom, jak se takovýmto situacím do budoucna vyhýbat. A proto vyzývám kolegy, kteří byli všichni přítomni na koordinátorech, abychom to hlasování odložili, aby mohla proběhnout schůzka stínových zpravodajů, abychom se těmto změnám na poslední chvíli v otázkách obsahu mohli vyhýbat, protože jsme řekli, že už k takovýmto změnám nebude docházet. Není to právní argument, je to otázka naší spolupráce. A mimochodem také k vám, vaše předsedo. Já tuto dohodu chci také obhajovat. Nechci hledat argumenty proti ní. A velmi mě zklamalo, že jsme to pravidlo tak rychle stihli porušit. Dobře, já nemám hájit e, obsah politických kompromisů, to je vaše role, já mohu hájit pouze proceduru. Příležitost eh, pro odhla- eh, a pro příležitost, aby parlament odhlasoval své stanovisko před ECOFINom zítra, protože pokud chceme, aby parlamentu někdo naslouchal, tak je potřeba, aby parlament hlasoval o své pozici, než ECOFIN začne rozhodovat o daňových otázkách. Takže e, to je také relevantní argument, který byste, myslím, měli zvážit a já myslím, jako předseda mám právo ho zmínit. Takže kdo by chtěl mluvit proti odložení toho hlasování? Elíza. Děkuji, pane předsedo. E, plně chápu obavy určitých frakcí, ale myslím si, že by měl zavládnout celský rozum při přístupu k pravidlům a jejich implementaci. V tomto případě není možné si rušit platnost diskusí, které probíhají před hlasováním. Ty by pak pozbyly smyslu. Včera jsme o něčem diskutovali, a měli bychom své stanovisko na základě té diskuse změnit. Buď tedy zcela zmrazíme svou pozici nějaké tři nebo dva dny před hlasováním a pak vůbec nemá smysl před hlasováním diskutovat, protože ta pozice je zamražená a nikdo už s ní nepohne ani o milimetr. A nebo si ponecháme určitý manévrovací prostor pro určitá přizpůsobení a kompromisy, ke kterým může dojít a má k ním docházet na základě diskusí, které zde vedeme. Takový je smysl diskuse. Mimo jiné je zde také to, co jste teď zmiňoval vy, pane předsedo, tedy, že to urychlujeme z konkrétního důvodu. A myslím si, že e, duch toho pravidla se respektuje, i pokud budeme hlasovat. Nemyslím si, že to pravidlo porušujeme. Děkuji, takže to byl jeden člověk pro odložení hlasování, jeden člověk proti odložení hlasování a teď tady můžeme hlasovat to je elektronicky nebo jak? Aha, tak eh, nejprve test. Prosím, zahajuji hlasování. Ano, toto je pouze zkouška hlasování, tady nehlasujeme, jenom testujeme zařízení. Takže konec testu a teď tedy budeme hlasovat o té žádosti o odložení. Takže kdo je pro odložení, hlasuje ano, kdo je pro hlasování dnes, hlasuje ne. Ano? Takže zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto, takže budeme hlasovat. Takže eh, za prvé musíme tady hlasovat o tom MIFIRu a MIFIRu. Nejprve na základě meziinstitucionálních vyjednávání podle článku 73.5 MIFID. Zahajuji hlasování jmenovité. Hlasování, prosím. Tak ještě jednou jmenovité hlasování. Ano, a tady z levé strany se navrhují velmi přísné sankce, říká pan předseda. Konec hlasování. Je to přijato. Teď mi FIR opět jmenovitě zahajuji hlasování. Ještě tři musí hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Blahopřejeme panu zpravodaji. Jak už jsem řekl včera, je skvělé, že jsme se k takto komplexním otázkám dohodli tak rychle k Mifidu a MIFIDu. A teď tedy půjdeme na... Až najdu papíry, říká pan předseda. We move to the Bayer report. Jdeme na zprávu Bayer. Pravidla eh, proti postupům vyhýbání se daní návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 41, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se kontrola, já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to zkontrolujeme. Vote is closed. Konec hlasování, zamítnuto návrh 43, kdo je pro? Proti? Kontrola. Vypadá to přijato, ale nevím. Ještě jeden musí hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis A s žádostí o hlasování po částech, takže musíme hlasovat šest částí. Takže první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kontrola druhé části, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Kontrola. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové musí hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pátá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola páté části. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Šestá část. Kdo je pro? Ano. O 116. O to žádali zelení. 116, ano, 116. Já jsem vám to asi mohl říct, to je pravda. Kdo je pro? Proti? Kontrola. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Konec hlasování. A, pardon, je to uh, vyrovnané, takže zamítnuto. Takže jdeme na pozměňovací návrh 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis B s ústní změnou od zelených, takže nejprve ústní změna, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A teď tedy ve dvou částech kompromis B. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. E, přijato. Návrh 127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 Konec hlasování. Zamítnuto 132, kdo je pro, proti. To by měla být stejná většina, ale raději kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 142, kdo je pro, proti. Kontrola 142, prosím, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis C s ústní změnou od GUE. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, takže kompromis C bez ústní změny, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kontrola? Dobře. Byla to jasná většina, ale budeme kontrolovat kompromis C. Zahajuji hlasování, prosím. Je EPP o jednoho navíc. Ještě pořád o jednoho navíc EPP. Fajn. Konec hlasování. Tak to je opravdu velká většina, ale 148, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ne, tak 148 ještě jednou, kdo je pro? pro... Tak kontrola 148, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto Kompromis D. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis E. Nejprve s ústní změnou GUE. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis E. Bez ústní změny. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato návrh 153, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 154, kdo je pro? Proti, kontrola 154, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti, Kontrola 155. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 156, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 157, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 158, kdo je pro? Proti, Kontrola 158. Zahajuji hlasování. Ještě dva musí hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 159, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. 160, kdo je pro? Proti kontrola 160. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato o jeden hlas. 161, kdo je pro? Proti? Kontrola 161. Konec hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 162, kdo je pro? Proti? Myslím si, že to je stejná většina, ale kontrola. Still for colleagues to vote. Ještě čekáme na dva kolegy, aby odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 163, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 164, kdo je pro? Proti? SAD jsou proti, dobře, takže eh, zamítnuto. 165, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 166, kdo je pro, proti, ověříme 166 elektronicky, prosím. Čekáme ještě na posledního kolegu, který nehlasoval. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. Tak se soustřeďte, prosím, kolegové, lépe. 167. Kdo je pro? Proti? Ověříme i toto. 167. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 168. Kdo je pro? Proti? Je to taková zvláštní kombinace, tak raději elektronicky, prosím. Hlasujeme o 168. Vy tam máte plus u 168. Protože já tam mám minus napsáno v mém hlasovacím seznamu od pana zpravodaje. Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Proti? Ověříme je 169, prosím. Vote is closed. Končím hlasování, zamítnuto. 171. A tady máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. 175, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo, ověříme elektronicky. Who is this? It's not the I don't know why this is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 21. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Ověříme 25 elektronicky, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. 186. Kdo je pro? proti. Ověříme 186 elektronicky, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Nyní 189, kdo je pro? 89, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 190 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. G, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 193, kdo je pro, proti. Ověříme elektronicky, prosím. Vote is closed. Rejected. One... Zamítnuto 194, kdo je pro? Proti? Držel se někdo schváleno? Ověříme elektronicky pro, pro jistotu 194. Still one colleague to vote. Čekáme ještě na jednoho kolegu, končím hlasování. Schváleno 195, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 100, pardon, 201, kdo je pro? Proti? Ověříme 201 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Reject. Zamítnuto. Nyní 202. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme i 202 elektronicky. Ještě na jednoho kolegu čekáme, končím hlasování. Návrh byl přijat. 203. Kdo je pro? Proti? Ověříme rovněž elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis H. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 212, eh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Myslím, že to bylo schváleno, ale raději ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. two colleagues to vote. Ještě na dva kolegy čekáme. Končím hlasování. Přijato. Kompromis je, kdo je pro. Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 215, kdo je pro. Proti zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 216, kdo je pro. Proti. Ověříme 216 elektronicky, prosím. One to vote. Ještě jeden kolega nehlasoval. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 217. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Opět eh, stejná většina, tedy zamítnuto. 218. Kdo je pro? Proti? Ověříme 218 elektronicky, prosím. Ještě jeden z vás nehlasoval, končím hlasování. Přijato kompromis K, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. 221, kdo je pro? Proti zdržel se někdo zamítnuto. 222, kdo je pro? Proti. Myslím, že to bylo přijato, ale raději ověříme elektronicky, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 223, kdo je pro? Proti? Nevidím, že byste správně zvedali ruce. Budeme tedy ověřovat elektronicky 223. Disclosed. Končím hlasování, návrh byl přijat. Nyní 226, kdo je pro? Proti? Já se omlouvám, ale musíme to ověřit elektronicky, pokud nezvedáte ruce. One colleague. Ještě jeden kolega nehlasoval, v pořádku, končím hlasování, přijato. Nyní 228, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, přijato. 229, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo? Schváleno. 230, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis L, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 235, kdo je pro? Pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno? 236. Kdo je pro? Proti? Ověříme 236 elektronicky, prosím. Ještě dva kolegové nehlasovali. Teď končím hlasování. Návrh byl přijat. 237. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 233. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis M, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 47, kdo je pro, proti, schváleno, návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 57, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 51, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 52, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 54 pro, proti, Zdržel se někdo? Ověříme 54 elektronicky, prosím. Two colleagues to vote. Ještě dva kolegové nehlasovali, končím hlasování. to. Návrh 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 58 pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 59 pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno kompromis N. Kdo je? Tady máme udělené hlasování první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno druhá část. Pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 64, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis O, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Druhá část, pro, proti. Ověříme druhou část kompromisu O elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 70 elektronicky, prosím. Za EPP o jednoho poslance více hlasuje. V pořádku, děkuji, končím hlasování. Návrh byl přijat. 71 pro, proti, zdržel se někdo přijato, 72 pro, proti, zdržel se někdo přijato, 73 pro, proti, zdržel se někdo přijato, kompromis P, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo přijato, 76, kdo je pro proti, zdržel se někdo, ověříme 76 elektronicky, prosím. Za EPP hlasuje o jednoho poslance více. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis Q. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 84. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo přijato, 85 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 86 kdo je pro, proti, ověříme 86 elektronicky, prosím. Za EPP opět o jednoho poslance více. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 87. Pardon, tak ta odpadá. Kompromis R, kdo je pro první část. Proti zdržel se někdo schváleno, druhá část pro. Proti zdržel se někdo schváleno, třetí část pro. Proti zdržel se někdo. Já myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme třetí část elektronicky. A ono tam vidím, teď je ještě čtvrtá část, ale teď hlasujeme o té třetí části. Ještě tři kolegové, kteří nehlasovali. Už jste hlasovali všichni, končím hlasování. Ještě stále hlasujete? Dobře. Tak teď končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já jsem neviděl, jak zvedáte ruce, takže myslím, že to bylo schváleno, přesto ověříme elektronicky. Teď zase o jednoho EPP, a jednoho poslance EPP více, končím hlasování. Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis S. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis T. Pro. Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis U. Pro. Proti zdržel se někdo schváleno. Kompromis V. Pro. Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh 99. Kdo je pro? Proti z... Ověříme 99, prosím. O jednoho EPP, poslance za EPP máme tady více, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Stovka, kdo je pro návrh 100? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 101, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 102, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 103, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno 104, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno kompromis eh, dvojité V, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Teď eh, budeme hlasovat eh, jmenovitě o textu v pozměněném znění. EPP si žádá o slovo, prosím. Pane předsedo, já bych chtěl požádat o drobnou pauzu, protože musíme ještě znovu zvážit, postoj naší skupiny. Illegal. Dobře, tak stačila by pauza v délce pěti minut, souhlasíte, takže vyhlašuji pětiminutovou přestávku. No, perché Cioè, non...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

change the, the, the uh, we can, ah, okay, good. So, colleagues. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, So, dear colleagues, we can vote. Můžeme tedy pokračovat ve hlasování. Prosím, posaďte se. Everybody ready? Jste všichni připraveni? Dobře, tady hlasujeme o celém textu tak, jak byl pozměněn jmenovitě. Zahajuji hlasování. One EPP too many. Opět jeden hlas přebývá za EPP. Stále ještě nám jeden kolega nehlasoval. A možná už máme o jedno hlas za EPP méně. Ne, naopak, více. Končím hlasování. 18 pro, 14 proti, 24 kolegů se zdrželo. A teď hlasování o legislativním usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. One EPP too many. Opět jeden hlas přebývá za EPP. Všechno v pořádku teď. Končím hlasování. 20 pro, 15 proti, 21 se zdrželo hlasování. Zpráva je schválena a já gratuluji zpravodaji. Pane Lamberci, slovo, chcete slovo? Pane předsedo, já chci jenom zdůraznit, že váš argument o tom, že bychom měli hlasovat před ECOFINem, to si myslím, že neplatí, protože myslím, že tento výsledek ECOFIN příliš jaksi neohromí. Podle mě na tom nesejde. Většina je většina. A máme text, který jsme schválili. Pane předsedo, já bych ještě chtěl sdělit, Chtěl bych využít článek 56 jednacího řádu a abych zahrnul tam minimální menšinové hlasování, pokud jde o odečitatelnost úroků, protože si myslím, že to je příliš silné. A myslím si také, že nebyl vhodný čas na, proje- na hlasování o celé řadě těchto návrhů, protože nebylo dost času na projednávání. Dobře, uvedeme to do, závěc, do, do zápisu, říká pan předseda. Můžeme tím tady ukončit naše zasedání. Další schůze se koná 30. května od 15 hodin. Děkuji vám a hlasová, eh, jednání je u konce.